Jin vytvořil v Jižní Africe mnohorasovou demokracii a my mu za to zdáváme čest. Děkuji. Thank you, colleagues. Děkuji, kolegové. A teď přistoupíme k hlasování. A jako první máme hlasování podle zjednodušeného postupu ke zprávě Gabriely Albertiny Eh, změna nařízení eh, k nástroji o předstupní pomoci. A já o tom nyní nechám hlasovat. Bude to hlasování elektronické. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Výsledek je jasně pro 578 hlasů pro 22 proti. Albertini. Blahopřejeme panu Albertinimu. A další bod také podle zjednodušeného postupu zpráva Jiřího Maštálky o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a další druhů vyživovacích povinností. Nechávám hlasovat. O této zprávě elektronicky zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A opět máme schváleno jasnou většinou. Další bod je hlasování o zprávě paní Gens o programu Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu. Ale než eh, začneme hlasovat, dávám slovo paní zpravodajce, paní Gensové. Jenom eh, pár slov eh, dovolte. Na jednu stranu eh, bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům. Vyjednávání o této zprávě byla velice obtížná a já chci poděkovat za tento výsledek.